A tímto program na tento týden byl schválen a teď zahajuji rozpravu k prvnímu bodu na pořadu jednání, ve zpráva paní Lara Komi k evropskému vytváření norem. A slovo má nejprve paní zpravodajka, paní Komi. Prosím. Grazie, presidente, Pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, nyní Mm, můžeme eh, konečnou eh, rozpravu eh, provést. A jsem velmi spokojena s prací, kterou jsem odvedla s stínovým zpravodaji a také se zástupci komise a rady. Společně se nám podařilo docílit tohoto výsledku. A teď jsme krátce před eh, přijetím a schválením nejdůležitější otázky pro vnitřní trh tohoto roku. A eh, to eh, bude i odsouhlaseno, schváleno v prvním čtení. A ráda bych jednoznačně konstatovala, že to je skutečným úspěchem Evropského parlamentu. Mm, a sice to, že byl učiněn důležitý příspěvek k konečném verzi mm, tohoto textu. A parlament ještě posílil tento text. My jsme vlastně zástupci jednotlivých států a doufám, že budeme moci mít vliv i na jiné otázky do budoucna. A nyní bych ráda přešla k jednotlivým aspektům tohoto nařízení, tak abych osvětlila význam eh, této změny. Eh, tím, že vstupuje v platnost tohoto eh, okamžiku, prosím, dámy a pánové, skutečně eh, nikdo nemůže, ne, není schopen rozumět paní zpravodajce. Pokud nechcete se účastnit rozpravy, tak by bylo dobré, kdybyste bez velkých ruchů sál opustili. Okamžik, paní Komi. Prosím, paní kolegyně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo teď bych chtěla osvětlit eh, eh, některé z aspekty tohoto nařízení, eh, které ještě zdůrazňují význam této změny. Tím, že vstupuje v platnost tohoto nařízení, tak celý tento systém i nadále se bude zakládat na konzolidovaných základech. Ehm, a sice ehm, soukromý systém, který má být pak přenesen na jednotlivé státy v rámci přenesených pravomocí. A to znamená, že by neměl obrátit na volby už osvědčený systém. E, to má svou, e, ten ukázal svou účinnost a platnost, ale chceme, aby tento systém byl utvářen ještě konkurenceschopněji a účinněji, a to na národní, evropské a celosvětové úrovni. A zvláště je důležité, e, abychom zaangažovali ty, kteří se jí to týká, různé zájmové skupiny, i ti, kteří mají význam na veřejnosti. Musí být začleněni do konzultací před tím, ale také po. A to je velice důležité, protože tento demokratický proces rozpracovávání norem je důležitý. Trh a veřejné úřady musí být také začleněny do tohoto procesu tak, aby konzultace mohly i později být sledovány, aby se v nich mělo, mohlo pokračovat, tak parlament i komise požádali o to, aby tady byl vytvořen jakýsi systém hlášení. Pak by dotčené strany se mohly přihlásit a byly by automaticky informovány. A dále jsme jsme chtěli ještě potrhnout význam podniku a zástupců veřejných zájmů. Chtěli jsme je také tady tímto obhájit a to tím, že je začleníme rovněž mm, s celou jejich činností, mm, mm, kterou provádějí právní, správní úřady. Další úkol spočívá v ochraně malých a středně velkých podniků a ve zjednodušení jejich účasti. Toto bude ještě posíleno v tomto nařízení. To je také velmi důležité, protože právě malé a středně velké podniky mají často jazykové problémy, problémy nebo na základě své velikosti a potýkají se s různými potížemi, ale právě, že vytvářejí páteř evropského průmyslu. A kromě toho se e, nám musí podařit tímto nařízením to, aby zastoupení bylo na správném základě. A chtěli jsme tedy eh, tady mít demokratický systém a musí tady být skoordinovány různé úrovně. Od národní, evropské úrovně a to všechno musí být lépe propojeno s úrovní mezinárodní. Toto je jedna z velkých výzev. Je velice důležité, aby Evropská unie mm, eh, po celém světě internacionalizovala a e, tyto normy a povýšila je na mezinárodní standardy. To je také důležité ve vztahu k USA, protože e, jsme tady absolvovali cestu do Washingtonu s výborem IMCO a chtěli bychom v tomto kurzu i nadále pokračovat. A e, také jsme odmítli žádost rady, abychom zaručili prováděcí akta týkající se informačních a komunikačních technologií, protože toto by byl byla obrovská práce, velké zatížení a činnost mm, komise by to zpomalilo. Prosíme však o konzultace ještě předtím, než eh, se budou různé technické aspekty v komisi eh, vybírat. Dostávám se k závěru. Mohu říct, že nařízení zjednodušuje celkový systém ze správně technického, finančně technického hlediska a postará se určitě o co největší transparentnost. I mm, zveřejnění na webových stránkách komise jsme viděli, je tady seznam s harmonizovanými normami, které eh, jsou, mohou být předmětem různých námitek. Tedy existuje ještě celá řada detailů, které možná jsou dost technického rázu. Tady bych nechtěla jít do detailů. Eh, teď bych spíše ponechala více času eh, následné rozpravě a případným otázkám. Děkuji. Děkujeme. Vážená kolegyně Komi. A nyní má slovo komisařka Redingová. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, ráda bych nejprve poděkovala Láře Komi, zpravodajce a zároveň všem členům výboru IMCO. Především předsedovi tohoto výboru, panu Harbrovi, za úžasně odvedenou práci v této oblasti. Všichni víte, že normalizace je jednou ze základních záležitostí a nástrojem, který pomáhá evropské ekonomice. Spolupráce veřejných orgánů v této oblasti, jakože normalizačních orgánů při přípravě norem, přispěla značným způsobem k úspěchu evropské ekonomiky a já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že i k úspěchu vnitřního trhu. Normy hrají velice důležitou roli v posílení konkurenceschopnosti našich podniků, dále umožňují zároveň přístup ke globalizovanému trhu a zároveň zajišťují interoperabilitu, která je zásadní pro konkurenceschopnost i pro vývoj nových produktů a služeb. Pro malé a středně velké podniky jsou normy zásadním nástrojem, který jim umožňuje udržet si a zároveň získat nové klienty, zvyšují uspokojení, zároveň důvěru, na základě využívání otevřených norem a standardů, a to bezpečných norem a standardů. Jelikož tato oblast je tak důležitá, normalizace se musí přizpůsobit novým změnám ve společnosti, kterým čelíme. Globalizovaná ekonomika, potřeba udržitelného růstu, konvergence, nových technologií, ochrana spotřebitelů, zlepšení přístupnosti a zároveň inkluze pro starší občany a občany s postižením. Proto komise přijala balíček v této oblasti v červnu 2011 a jsem ráda, že Evropský parlament nyní diskutuje přijetí poslední části tohoto balíčku, který se dotýká evropského nařízení o normalizaci. Toto nařízení by mělo řešit a pomoci vyřešit tři následující problémy. Jednak je to rychlost eh, normalizace, plánování a transparence v této oblasti mm, ze strany komise vyžaduje od mezinárodních orgánů, aby vytvářely standardy v této oblasti, aby vytvářely politiky, aby zlepšila tuto práci na základě ročních programů a zároveň finanční podpory, kterou budeme poskytovat. Druhá oblast, inkluzivita těchto standardů názory jednotlivých eh, zúčastněných stran bohužel nejsou v současné době dostatečně zakotveny v tomto procesu a toto nařízení zlepší zastoupení malých a středně velkých podniků a jiných zúčastněných stran společnosti na národní mezinárodní úrovni. Třetí prvek v této oblasti se týká veřejných zakázek. Jistě víte, že mnoho informačních, komunikačních technologií a standardů v této oblasti, které zajišťují interoperabilitu, nejsou dostatečně připraveny Evropskou organizaci pro normalizace, ale globálními fóry a různými konzorcii. Tyto specifikace proto nezapadají a nevyhovují našim kategoriím těchto standardů, norem, které vyžadují veřejné orgány v zadávací dokumentaci. Proto toto nařízení umožní určité hodnotící procesy, na základě kterých veřejné orgány budou moci využívat například různé specifikace v oblasti informačně komunikačních technologií v těchto veřejných zakázkách na základě standardů, které budou souladu s mm, mezinárodními principy a normami pro normalizaci Toto nařízení rovněž posiluje možnost Evropské unie využívat standardy v oblasti služeb, jakožto nástroj, který by mohl pomoci harmonizovat sektor služeb. Evropská komise podobně jako mnoho poslanců Evropského parlamentu. Mm, je smutná z toho, mm, že se zde navrhuje ze strany Rady komitologický postup v oblasti norem. My si myslíme, že to je neodůvodněný postup a Myslíme si, že to podko, bude mm, podkopá určitým způsobem to harmonizaci tohoto systému. Proto bychom chtěli využít eh, možnost eh, revizní doložky, kterou naštěstí Evropský parlament začlenil do tohoto dokumentu, tak abychom hodnotili dopad komitologie na eh, normalizaci a pravděpodobně doufáme, že v následujícím horizontu dvou let dojde k další revizi. I přesto, jelikož většina původních prvků tohoto návrhu byla akceptována, hm, i díky kompromisům a jelikož jsme se snažili o dohodu v první čtení, Evropská komise je ochotná přijmout tento text tak, jak ho dohodla Rada spolu s Evropským parlamentem. Grazie, kom- hm, Děkuji vám, paní komisařko. Slovo má nyní pan Gierek. Za výbor ITRE, prosím. Pani předsedající, pani komisař, szanowni koledzy. Vážená paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové. Požadavky v oblasti norem jsou velice důležité pro především ekonomiku Eh, úspory eh, z rozsahu, technologický rozvoj, nové technologie. Samozřejmě, ale že v této oblasti eh, dochází i k různým konfliktům na trhu a právě proto se domnívám, že efektivní normy, standardy by mohly usměrnit, civilizovat náš vnitřní trh a zlepšit zároveň konkurenceschopnost našich podniků a zároveň zlepšit důvěru eh, těch, kteří nakupují služby a zboží. To ovšem vyžaduje určitou normalizaci. Normalizaci, standardizaci, která zároveň obsahu, eh, zahrnuje i národní orgány v této oblasti. Ovšem bohužel v návrhu, který předložila komise, je tato oblast eh, není dostatečně zakotvena. Potřebujeme lepší mechanismus pro spolupráci na národní a evropské úrovni mezi jednotlivými orgány. Děkujeme a nyní má slovo za politické skupiny. Začínáme. Pan Šváb za EPP. Paní předsedající, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, návrh evropské normalizace v této sněmovně již je diskutován určitou dobu a na konci tohoto postupu zcela eh, jistě existují určité námitky, paní komisařka, ale můžeme říci, že Evropský parlament v rámci tohoto opatření eh, společně s aktem o jednotném trhu eh, pana komisaře Barněho představuje dobrý výsledek a chtěl bych také poblahopřát paní zpravodajce, paní Komi. Podařilo se nám dosáhnout toho, co jsme požadovali delší dobu, a sice, abychom měli přímo platná nařízení spíš než směrnice a toto je nyní realitou. Za druhé se také podařilo, a to je velmi důležité pro záležitost v prvním čtení, je důležité, aby práva Evropského parlamentu byla posilována. V minulosti tomu bylo tak, že pouze rada jako instituce mohla před zakládat a zastavovat a projednávání návrh norem. Návrh, o kterém budeme dnes diskutovat a zítra hlasovat, je návrh, kdy Evropský parlament má také možnost v rámci usnesení zastavit evropské normy. Například, když se bude jednat o trestně právní aspekty ve stavebních normách, což také vedlo k určitým kritikám ze strany členských států. Tento návrh nařízení má eh, také ekonomické cíle pro celou Evropu a sice harmonizované normy musí být orientovány na trh, což je dle nás velmi důležité. Je nutné více začlenit jednotlivé zájmy, ale přitom eh, normalizaci eh, pouze doprovázet na základě notifikačního řízení pro třetí. Normy se musí v praxi také osvědčit. Společnost je musí sledovat a akceptovat. Můžeme tak na základě tohoto návrhu zajistit, že i orgány, i jednotlivci mají přímý a plný přístup k návrhům norem. Malé a střední podniky, což je velmi důležité, mají plný přístup k normalizaci. Evropská normalizace musí zohlednit jejich zájmy, což v minulosti nebylo vždycky. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, takovéto opatření eh, obsahuje 12 eh, základních návrhů a neměli bychom tedy zbuzovat dojem, dojem, že zde činíme veliký krok. Je to pouze určitý stavební kámen, který v jednotné aktu 2 bude také zakotven. Všechna opatření pro malé a střední podniky eh, musíme také potvrdit a zdůraznit v této sněmovně. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. A teď za socialisty a demokraty paní Šaldemoze. Má tři minuty. Děkuji, paní eh, předsedající. Ano, já jsem voličům vyprávěla o práci eh, tohoto normalizačního systému, jak ta práce probíhá. Bylo těžké pochopit, co to vlastně znamená a o co se přesně jedná, ale mohu říci, že normy a mm, práce, vytváření norem jsou skutečně důležitým úspěchem evropské spolupráce, protože vytváření norem, bez norem by život byl pro nás všechny daleko obtížnější. Například, jaký, jakou flešku sp budu používat, nebo jaký počítač se k tomu hodí a tak dále To všechno Mm, tady existuje celá řada normovaných produktů, mm, žárovky a podobně a je zapotřebí vědět, jaké prvky patří do kterých zásuvek a podobně. Takže normy jsou velmi důležité pro to, abychom mm, mohli mít jisté komponenty na evropském trhu. To platí pro stavbu budov, to platí pro zabezpečení našich potravin a také pro životní prostředí, které chceme ochránit. A proto je důležité, abychom si toto zadali v naší legislativě a abychom revidovali návrhy a stávající normy přeskoumali a modifikovali tak, aby byly ještě jednodušší pro spotřebitele, a kteří s nimi pak budou moci pracovat. Eh, chceme bojovat za zjednodušení a eh, ulehčení i pro podniky a celý vnitřní trh. Jsou tady tři věci které v tomto návrhu eh, jsou důležité a které považuji za dobré. Za prvé jde o to, že je zcela rozhodující to, abychom, že jsme tím získali větší transparentnost v tomto um, politickém legislativním postupu a jde také o to, které mandáty jsme tady obdrželi, ale je na nejvýš důležité, abychom získali širší účast a zajistili při eh, vytváření norem A to bude dost rozhodující pro nás a pro naši frakci socialisty a demokraty, tak abychom eh, mohli začlenit hodně nevládních organizací a jiných skupin, abychom s nimi mohli spolupracovat a eh, my sami, abychom mohli přispět naším dílem při vytváření těchto norem. To pro nás bylo důležité, ale také bych chtěla říct, že jde i o to, abychom zajistili to, že se zde bude pracovat otevřeným způsobem a že politické mandáty v oblasti služeb budou správně implementovány. Jde o kompetence jednotlivých členských států ve všech otázkách, jde o důležité zásady, jde o sociální bezpečnost, celý zdravotnický systém. Toto všechno musí být udrženo a naše pozměňovací návrhy vedly k tomu, že eh, tady toto má eh, podpořit a posílit kompetence jednotlivých členských států. Ale jde také o situaci, z které budou profitovat všechny strany. Eh, zaměstnanci, spotřebitele, ekologické organizace a podniky. Ty budou mít daleko více z této revidované práce vytváření dojem. Bude to jednodušší, lepší a také to bude teď s normami postupovat rychleji. Takže bych chtěla poděkovat, pogratulovat všem evropským podnikům podnikům, spotřebitelům a rovněž evropským zaměstnancům, protože eh, s touto legislativou budeme mít jistější situaci na trhu a na světě. Děkuji. Adesso dovrei dare... Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní má slovo. Pan Manders, který zde není. Takže dalším je paní Heide Rühle. Tři minuty. Za zelené. Děkuji, paní předsedající. Já budu stručná a soustředím se pouze na to, co je podstatné. Normy jsou osvědčeným nástrojem, umožňují společný technický jazyk a základ na evropském jednotném trhu. Je to dobrý nástroj pro inovaci a udržitelný vývoj. Evropský přístup se rovněž osvědčil a v době ekonomické krize by stávající nástroje měly modern, být modernizovány vnímány velmi opatrně a to se nám také podařilo. Účast malých a středních podniků a důležitých společenských skupin byla posílena a tím se zlepšila také akceptance norem bez ohrožení jejich struktur, které vycházejí z dobrovolné účasti podniků. Ty také nesou náklady celého postupu. Práva na přístup jednotlivých podniků i odborových neziskových organizací by mohla být prohloubena, ale akceptuji tento kompromis. Normování jsme také rozšířili na oblast služeb, služeb pro podniky i pro IKT. To je podstatná oblast. Zároveň však bylo důležité v oblasti služeb neopominout svobodná povolání a jejich kreativní potenciál. Normování je také eh, nákladovým faktorem v řemeslech. Toto by bylo nezbytné jenom tam, kde se to také projeví na trhu, což zajistí příslušná platforma, která umožní také konzultace. V neposlední řadě však bylo důležité oddělit normalizaci a zákonodárství. Signál parlamentu je jasný. Nechceme zákonodárství přes zadní vrátka. Bylo dosaženo dobrého kompromisu a naše frakce toto zítra potvrdí.

E. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Paška, jedna minuta. Vážená paní komisařko, i přesto, že si vážím návrhu na řízení deklarovaný úmysl komise o zlepšení našeho obchodního a podnikatelského prostředí i prostřednictvím aktualizace normalizačních předpisů Evropské unie, dovolím si připomenout to, že stávající systém funguje docela kvalitně a proto je důležité citlivě zhodnotit veškeré důsledky navrhovaných změn na hospodářský život v Evropě. Nařízení komise postrádá odkaz na elementární princip mezinárodní normalizace, kterým je zásada národního zastoupení. Rovněž zde nejsou náležitě propracovaná ustanovení, které upravují zásady Eh, zastavení jednání. Mnoho ustanovení eh, je velice vágního charakteru, což představuje možnost vágního výkladu, především v návaznosti na stávající systém a jeho konsistence. Proto jsem přesvědčen o tom, že musíme do možná nejširší míry akceptovat tyto návrhy i na základě diskuze eh, s výborem pro mezinárodní obchod a pro průmysl a energetiku. Samozřejmě na základě těchto změn tento návrh bude kvalitnější a vylepšen, proto vám děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní ostatní řečníci. Prvním bude paní Regina Bastos, má dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, paní komisařko, ráda bych poblahopřála řekl mi zpravodajce, za skvělou práci, která je zásadní pro budoucnost Evropy v tomto světě, v naší společnosti, kde se neustále rychle všechno mění. Potřebujeme systém, který by integroval normy, který by byl efektivní a zároveň aktuální. Proto musíme zajistit, proto abychom zajistili dobré fungování vnitřního trhu, zlepšili životní podmínky našich občanů, spotřebitelů a ochránili životní prostředí. To je zásadní, ale zároveň musíme dospět k sociální inkluzi, technickému pokroku, komunikaci mezi jednotlivými sítěmi, systémy, především v těch oblastech, kde jsou zapojeny informační a komunikační technologie, ICT, nové strategie pro vnitřní trh, v této oblasti je zásadní evropská standardizace, normalizace, abychom aktualizovali vnitřní teda zároveň musíme tyto procesy, tyto standardy, normy revidovat, tak abychom využili jednak výhody stávajícího systému, podívali se do budoucna a vytvořili určitou rovnováhu mezi evropským a národním systémem. To, o čem dnes diskutujeme, jde právě v těchto liniích. Spravodajka to zakotvila vhodným způsobem do svého návrhu. Snaží se odstranit mm, roztříštěnost, která navyšuje náklady. Proto se snaží o zapojení a posílení malých, eh, zapojení malých a středně velkých podniků na národní úrovni a zlepšit jejich přístup k normám. Zároveň se zpravodajka snaží o zastoupení zájmových skupin, kteří zastupují zájmy spotřebitelů, pracujících, různé environmentální skupiny, občany s postižením. Všechny tyto skupiny jsou nesmírně důležité, jejich názory jsou důležité pro evropské normy, protože zastupují veřejný zájem. Proto tato zpráva bude dobrým příspěvkem k znovu nakopnutí evropského projektu pro posílení konkurenceschopnosti a inovačních procesů v Evropské unii. Děkuji. Děkujeme. Slovo má paní Kebhardt. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Příklad paní Šaldemos je ten, který eh, budu eh, používat. Když bychom tedy předpokládali, že eh, flešky budou rozdílné, tak bychom každý museli mít různé adaptéry. Právě proto také vidíme, jak důležitá je normalizace a standardizace života obyvatel, ale také podniků se takto dá zjednodušit. A to je složitá otázka, kterou musíme vyřešit. Evropskému parlamentu se tedy podařilo dosáhnout dosáhnout mnoha zlepšení v textu Evropské komise a srdečně za to děkuji jak zpravodajce, tak i stínové zpravodajce, která také na tom skvěle spolupracovala. Jsou zde však dvě témata, o kterých bych se chtěla zmínit v krátkosti času. Za prvé jde o podporu malých a středních podniků. To je pro nás velmi důležité. Musíme zajistit to, aby normy a standardy nebyly přijímány pouze velkými subjekty, ale je nutné také zohlednit eh, potřeby malých a středních podniků. Zde je vždy velké nebezpečí, že velcí se prosadí a malí eh, musí vždy eh, všechno napravovat, což zase žádá velké náklady. Nám se tedy podařilo podpořit financování v této oblasti. Druhá oblast, která se nám zdála být důležitá, bylo vynětí určité části služeb eh, v tomto sektoru, které eh, byly vloženy nově. Jde především o služby eh, ve všeobecném zájmu a také to, co je důležité pro svobodná povolání. Normalizace v této oblasti může být nebezpečná, vždyť jde o kreativitu a flexibilitu služeb které by mohly být ohroženy. A zde jsme dosáhli dobrého kompromisu. Myslím, že jako politická skupina toto můžeme podpořit. Eh, bylo zde však hodně práce, která musela být provedena. Doufám, že v budoucnosti to bude snadnější. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Galpeč. dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, nejprve bych ráda poděkovala zpravodajce, odvedla vynikající práci a tento dlouhodobý proces úspěšně uzavřela. Co se týče norem, souhlasím eh, s tím, že je zapotřebí proces urychlit, ale ráda bych dodala, že tento proces, tento postup nesmí probíhat na úkor kvality. Jsem toho názoru, že správní rovina tohoto postupu by měla být urychlena. Úřady, které se zabývají vytvářením norem a uživatelé norem to musí učinit společně a to s kompromisem a samozřejmě to celé musí být transparentní. Myslím si, že komise může udělat velice mnoho pro toto, třeba při urychlení počátečního a e, konečného procesu, při podpisu smluv, e, při zaručení při zárukách a při certifikaci eh, služeb. Mm, souhlasím s tím, co eh, říkala zpravodajka. Musíme se podívat na základy, na stávající proces vytváření norem a opřít se o ně a souhlasím také s tím, že přístup k mm, mm, těmto mm, normám bude nejenom ovlivňovat cen, cenu norem a měla jsem tady radost z toho, že národní normovací úřady mají být nebo byly také začleněny. Tím totiž budeme schopni snížit náklady. Tímto budeme moci eh, přejít eh, k výhodnějšímu eh, balíčku vytváření norem. Důležité je také to, aby střední a malé podniky byly začleněny do celého tohoto procesu, stejně jako jiní zájemci a zúčastnění. Řekla bych, že dosud tady ani nebyly žádné překážky při účasti malých a středních podniků. Často nebyly, neměli takový zájem. Často tomu bylo tak, že nebyli e, ochotny vynaložit na toto příslušné náklady. A myslím si, že malé a střední podniky spíše byly pasivní a s touto oblastí se musíme ještě vyrovnat, musíme nalézt takové metody, které, pomocí kterých budeme moci malé a střední podniky motivovat. Paní zpravodajce jsem dnes sestavila návrh, který má přispět k tomu, aby Evropa se stala konkurenceschopnější a měla trvale udržitelnější vývoj. Děkuji. Ehm, řekla bych, že můžeme všichni přijmout tuto zprávu, podporuji tuto zprávu a to velmi srdečně. La parola all'onorevole Weiler. Děkujeme a nyní paní Weiler, jeden a půl minuty. Já, liebe... No, milá paní předsedající, vážené kolegyně a e, kolegové, omlouvám se. E, chtěla bych e, ještě jednou poděkovat zpravodajce a celému týmu stínových zpravodajů za to, že máme tento návrh, který, o kterém budeme hlasovat zítra. Mnohé bylo řečeno o užitku NOREP, ale chtěla bych se zmínit o dvou. A sice to je univerzální nabíječka pro mobilní mobilní eh, telefony a elektromobilita. Toto by nebylo možné bez norem. Bohužel není známo ve společnosti to, jak se na normách pracuje. Nepracuje na tom ani parlament a nebude tomu ani eh, v budoucnosti nýbrž národní a mezinárodní instituty normalizace jako cen a cenelek. Tyto orgány toto dělají. Posledních je 25 let eh, bylo dobrým, dobrou dobou, ale je zde celá řada deficitů deficitů, které je nutné eh, zlepšit. Normalizace byla velmi pomalá málo transparentní a neumožnila účast. Tento návrh zlepšuje tyto deficity. Na jedné straně tento přístup bude také méně nákladný pro malé a střední podniky. Začleníme také organizace na ochranu spotřebitelů, občanské eh, organizace a propojíme vše také na mezinárodní úrovni. Jsem velmi ráda, že se také začlenilo výběrové řízení. Eh, ještě poslední bod je akceptování. Zde budeme muset ověřit, eh, jak se situace eh, vyvine. Německý institut DIT měl mnohé obavy ohledně těchto postupů a já se domnívám, že tyto obavy již byly napraveny. V Hesensku mi již bylo řečeno, že tento kompromis a tento návrh zpravodajky výboru IMCO je vhodný a uspokojivý a že to předpokládá také mnoha zlepšení plánování do budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám. A nyní spontánní přihlášky do debaty. Začneme panem Kukovičem. Chvala lipa, predsednica. Eh, zahvaljujem se poroč... Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala zpravodajce a zároveň všem poslancům, poslankyním, kteří se zúčastnili tohoto procesu na aktualizaci a vylepšení normalizačního systému. Já mám zkušenosti v této oblasti, co to znamená vlastně normalizační proces pro mm, určité společnosti, pro podniky a tak dále. Je to velice mm, důležitý proces, který je zásadní pro malé a středně velké podniky. A když hovoříme o ICT, Bill Gates před více než deseti lety řekl, že u každého řešení nejprve uvažuje o tom, jak normalizovat toto řešení a právě díky tomu Microsoft vybudoval svá řešení a vylepšil, upgradeoval svá řešení. A nyní ještě pár slov k službám. Myslím si, že bychom měli věnovat větší pozornost službám na evropské úrovni, možná dokonce i zvážovat další spolupráci s Indií, Čínou a jinými vzrůstajícími ekonomikami. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně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 globalizace konsoliduje konkurenceschopnost v této oblasti, pokud odpovídá mezinárodním systémům. Normy jsou velice důležitým nástrojem pro konkurenceschopnost podniků, především pro malé a středně velké podniky. Jejich účast na tomto procesu normalizace je proto zásadní pro technologický rozvoj. Normy musí podporovat malé a středně velké podniky, využívat novátorská řešení v této oblasti. Malé a středně velké podniky by měly být být lépe zapojeny na národní úrovni do celého normalizačního procesu. To se může stát efektivnějším i pokud se sníží náklady a pokud odstraníme lingvistické překážky, jazykové překážky, možná i pokud jde o hlasování například v normalizačních organizacích, které bychom zjednodušili, pokud jde o malé a středně velké podniky, aby se zapojili v lepším systému do této oblasti. které hovoří rovněž i o speciálních cenách, tarifech, tarifech, sazbách, pokud jde o zredukované ceny v této oblasti, především pro mikropodniky a zároveň řemeslné podniky. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Koferaty. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem se chtěl krátce obrátit na paní komisařku. Vy jste říkala, a s tím souhlasím, že zpravodajka eh, pracovala skvěle na této zprávě. Já se domnívám, že právě tím jsme mohli eh, obohatit původní text. Je zde mnoho nových prvků, které byly přidány, jako je rozšíření skupin účasti na normalizačním procesu, také účast malých a středních Eh, podnicích a také nová doložka o zásahu. Eh, dále začlenění dalších eh, skupin, které mohou zlepšit přijímané normy. Ke službám bych chtěl říci, že je nutné zvážit Eh, normy na jedné straně a na druhé straně také eh, možná bude nezbytné ještě přidat ustanovení ohledně eh, harmonizace bez velkých dopadů na občany či konkurenci jednotlivých systémů a podniků. Již dnes bychom měli přemýšlet o této další fázi. Děkuji, pan Harbor. Uh, uh, paní předsedající já ehm, rád bych poděkoval jako předseda ehm, výboru všem členům výboru za to, že pracovali tak tvrdě, aby dosáhli něčeho, co považuji za vynikající výsledek. Ehm, je to skutečné zlepšení eh, klíčového eh, prvku na eh, jednotném trhu. A stojí za to dnes poznamenat, a jsem si jist, že komisařka to určitě potvrdí. Toto je v podstatě první závazek, větší legislativní závazek mm, zákonu o jednotném trhu, který byl prosazen a budeme o tom hlasovat zítra. A také bych chtěl paní přece, předsedající poznamenat, že když se podíváme na význam celého tohoto tématu a na velký zájem mezi tisíci lidmi všude v Evropské unii, kteří se angažují v tomto procesu standardizace, tak jsme učinili rozhodnutí, eh, a bylo v tom moudro všech těch, kteří byli začleněni. Chtěli, je to taková byla ta přípravná práce, i pan kolega to potvrdil, Kožušník, který mluvil předtím, je to, jsou to strategicky důležité standardy před asi 18 měsíci. My jsme eh, tady utvářeli toto a konzultovali, než jsme eh, přešli k legislativnímu mm, postupu. Myslím si, že to skutečně přispělo k lepší eh, kvalitě práce kolegové a vím, že to, jsem, jsem potěšen, že mý kolegové z mm, jiných výborů jsou tady také dnes přítomní a myslím si, že to také odráží jejich zájem a důležitost, kterou přisuzují celé této složce týkající se standardizace nebo normalizace. Takže jsem si jist, že zítra mm, pokud bude mít eh, podporu, eh, tento, eh, podporu velké většiny parlamentu. Ukazuje to také ale význam tohoto tématu. Mnoho politické, z politických skupin se v této práci velmi angažovalo a docílilo se vynikajícího výsledku. Grazie, Manders. Děkuji, pan Manders. Chcete se prosím přihlásit ehm, o slovo? Výjimečně bych vám ho mohla udělit, prosím. Děkuji, paní předsedající. Přišel jsem trošku později, protože dopravní situace byla obtížná. Musel jsem urazit stovky kilometrů. Bohužel eh, neexistuje žádná evropská dopravní norma. Chtěl bych Ehm, ehm, poděkovat kolegyně Komi a také pan Malcolm Harbour už to eh, řekl, byla to skutečně vynikající spolupráce. Já eh, jsem toho názoru, že to bude ku prospěchu ehm, průmyslu, ekonomice a také spotřebitelům. Evropa by pak eh, mohla vytvořit i světové normy, to by bylo důležité, pak bychom totiž mohly um, hrát důležitou roli i ve světové ekonomice. A proto bychom uh, se, um, si měli usnadnit um, proces vytváření norem. Jsou tady fakultativní pravidla, která by se mohla osvědčit. To jsme už viděli před pár lety s panem komisařem Verheugenem, když šlo o o to, abychom zjednodušili a sjednotili nabíječky pro eh, eh, mobilní telefony a pak ještě jiné přístroje, to bylo v roku 2014, jako iPady. iPady. Tady jsme také uvedli vchod hm, proces hm, vytváření norem a bylo to daleko jednodušší pro celý průmysl nabízet pak nové produkty a pro spotřebitele to zjednoduší situaci. Děkuji za spolupráci, paní Komi. Grazie, la parola al commissario Reding. Děkujeme a slovo má paní komisařka Redingová. Paní komisařko, máte slovo. Já se omlouvám, paní, komisař, paní, paní předsedající, říká paní komisařka. Padly zde dvě konkrétní otázky. Jednak to byl pan Manders, který položil otázku, ano, je zde dobrovolná dohoda mezi Evropskou unii a průmyslem pro harmonizaci v oblasti nabíječek. Samozřejmě, že to bude hrát velkou roli, bude to důležité pro spotřebitela a dále to byla standardizace v oblasti služeb. Ráda bych se obrátila na váženého poslance, který položil tento dotaz. Toto nařízení posiluje možnost EU využívat standardy v této oblasti jakožto nástroj v rámci harmonizovaného sektoru pro služby. Samozřejmě, že naprosto souhlasím s tím, co řekl pan předseda Malcolm Harbour. Jde o první 12 kroků pro nakopnutí růstu a posílení důvěry v jednotný akt, který eh, přijala komise v roce 2011. Je to dobré pro spotřebitele, pro eh, průmysl, pro hospodářství v širokém smyslu slova a zároveň, jak mnoho z vás již zdůraznilo, jde o evoluční postup, ne o revoluční postup, protože stavíme na stávajícím úspěšném, na stávajících úspěšných částech tohoto stávajícího systému a zároveň to, že se snažíme o zlepšení tohoto komplexního nástroje, který bude posilovat nejenom implementaci našich evropských politik, ale zároveň to posílí konkurenceschopnost našich podniků, z globálního hlediska právě proto bych ráda poděkovala již předem vašemu parlamentu za masivní hlasování u této důležité legislativy. Grazie, komisaria. Eh, adesso la parola. Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo ještě zpravodajka Láro, prosím. Děkuji, paní předsedající, milé kolegyně a kolegové. Jsem velmi spokojena s touto debatou. Samozřejmě, že eh, návrh nařízení byl dobře vysvětlen a je nutné také zdůraznit jednotlivé body. Národní trhy a evropský trh budou moci lépe spolupracovat eh, za účelem posílení konkurenceschopnosti, což je nezbytné pro Evropu. Vytváření norem je zjednodušeno a bude účinnější také práce v podnicích, bude jednodušší. Tyto normy mají přímý vliv na život života občanů. O tom hovořila paní Šaldemóze velmi správně. Právě proto je důležité to, abychom normy eh, vypracovali pro naše výsostné území. Evropa celkem může být více konkurenceschopná. Eh, Souhlasíme také s ostatními řečníky, budeme potřebovat méně norem, eh, když chceme mít vnitřní trh. O tom také hovořil pan Monti a také také komisař Barně. Takovýto přístup eh, pro dosažení unie nejenom ekonomické, ale i politické je správný. Děkuji vám. Děkuji paní Komi a tímto končím debatu o této zprávě. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, to je zpráva paní Okony o elektronické identifikaci Skotu. Chtěla bych dát slovo zpravodajce na čtyři minuty, prosím. Děkuji, vážená paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně.